Good morning, colleagues. Sorry for the slightly... Dobrý den, dámy a pánové. Omlouváme se za eh, pozdější eh, začátek. Začneme bodem 19 ohledně společné debaty o eh, entry-exit systému. Jsou to tedy body 19 až 22. Jde o zřízení systému pro registraci dat příslušníků třetích států, kteří překračují vnější hranice EU a určení podmínek pro přístup SVČ pro účely vynucování práva. Máme přizvané zástupce komise, máme zástupce EULISA. Samozřejmě EULISA je odpovědná za technický vývoj obou systémů. Zatím, kolegové, jsme obdrželi jednu zprávu z EULISA ohledně stavu rozvoje tohoto systému podle článku 72 nařízení. Ta zpráva je k dispozici ve složce dokumentů ze schůze. Takže začnu tím, že dám slovo nejprve komisi a potom kolegům z EULISA, aby provedli prezentaci. Máte nějakých 15 až 20 minut. A potom dostanou slovo naši zpravodajové a poslanci, tedy paní Gál, pan Diaz Demera, který tady asi není, tedy tak pokud dorazí. Takže, začneme debatu. Jako první má slovo komise. Pokud jste tedy připraveni, je to pan Silon, pokud se nepletu. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Jsem Mark Silon z DG Home. Mám na starosti projekt inteligentních hranic, což zahrnuje ETIAS a Entry-Exit System. Děkujeme za pozvání na eh, tuto rozpravu o implementaci obou těchto systémů. Příprava obou systémů pokračuje dobře ve spolupráci s členskými státy a s jednotlivými agenturami, kterých se týká implementace obou systémů. Eh, jak asi víte, Entry-Exit systém a ETIAS jsou součástí jednoho i projektu, i když eh, se stávají z různých legislativních textů. Doložky v nařízení o ETIASu předpokládají, že oba systémy budou spolupracovat a budou se doplňovat. A z toho důvodu máme pro oba systémy společný přístup a pro jejich implementaci. Nejprve, co se týká entry-exit systému. Komise vytvořila eh, komisi pro inteligentní hranice, tam se diskutují prováděcí akty, diskutují se se zástupci členských států. První série prováděcích aktů a deset různých textů na témata jako biometrika, zpráva dat, záznamy, interoperabilita mezi jednotlivými systémy a další. To se považuje za předpoklady pro začátek implementace entry-exit systému. Připravujeme to ve spolupráci s EULISA. Diskutujeme na komisi o inteligentních hranicích se zástupci členských států. Tyto texty byly v této komisi schváleny, byly předmětem veřejných konzultací, většina z nich prostřednictvím mechanismu zpětné vazby, takže proběhly interní procesy komise, bylo to konzultováno i s evropským ochráncem dat a teď je to ve fázi definitivního schválení na straně komise, což by mělo proběhnout v příštích týdnech. Plánujeme, že do půlky února budou tyto texty definitivně schváleny. Vzhledem k tomu, že ty texty jsou považovány za eh, stabilizované v rámci tedy dohody s členskými státy a s EU LISA, s tou agenturou, která má na starosti technickou implementaci systému, tak tyto technické elementy obsahují ehm, různá, různé návrhy doporučení a už byly ehm, integrovány do technických implementačních pokynů pro implementaci tohoto systému. Tyto technické specifikace byly rovněž odeslány komisi v souladu s článkem 37 nařízení. Byly odeslány komisi za účelem eh, získání formálního stanoviska komise. To je zatím probíhající proces. Předpokládáme, že to formální stanovisko komise bude vydáno v příštích měsících, nejpozději snad v únoru. Kromě těchto implementačních, těchto prováděcích aktů, které jsou už téměř schváleny, máme eh, čtyři další akty, ty jsou momentálně ve fázi přípravy. Ty nejsou nutné pro zahájení technické implementace, ale musí být přijaty před eh, spuštěním celého systému. Tyto čtyři akty se týkají webových služeb, eh, které budou používány týkají se razítkování cestovních dokumentů ve výjimečných případech a souvisejících eh, postupů, týkají se webů s všeobecnými informacemi pro veřejnost, co se týká entry-exit systému a informací eh, ohledně pře- přechodu hranic a nakonec eh, obsahují také šablonu dokumentů, který má informovat veřejnost a bude vyvěšen na hraničních přechodech. zejména co se týká těch webových služeb používaných e, přepravci. E, jsou tam podobná ustanovení jako v nařízení ETIAS a máme tam pak dodatečná ustanovení, která říkají, že konzultace s přepravci by měly být prováděny předtím, než bude takový text přijat. My, tedy komise, zahájila konzultace a aktuálně je provádí. Chceme jejich pomocí definovat eh, různé modality provozování takovéto webové služby a chceme také tu, toto prováděcí rozhodnutí náležitě připravit. Takže z hlediska komise ta technická příprava systému běží podle plánu. Eh, termín, který spolu jednotlivé instituce co do implementace tohoto systému, bude z naší strany respektován. Zároveň s přípravou implementace jsme také zahájili přípravu takové příručky. Chceme totiž zajistit, aby všichni měli společný základ pro užívání tohoto systému. Eh, zejména na úrovni hlavních uživatelů, což budou eh, pohraničníci a celníci na hraničních přechodech. A to děláme také ve spolupráci s členskými státy. Co se týká členských států, tak příprava začala. Eh, jednak tedy, co se týká jejich napojení na tento systém, faktu, že budou muset napojit národní pohraniční infrastrukturu, tedy jejich národní IT systémy, na ten centralizovaný systém entry-exit systému to už probíhá ve všech členských státech. Zároveň s tím členské státy začaly s přípravou eh, další infrastruktury, aby mohli využívat entry-exit systém v plné míře. Jsou to hlavně biometrické systémy, biometrická zařízení pro sběr otisků prstů, ale jsou to také kamerové systémy, tak aby mohli zachycovat obrázky, eh, respektive obrazový materiál, tak, jak to bude potřeba. Eh, členské, členské státy také zvažují automatizaci hraničních přechodů. Je to možnost, která je a zůstane otevřená prostřednictvím šengenského hra, eh, hraničního kodexu, což jsou změny přijaté legislátory paralelně s entry-exit systémem. Co se týká ETIASu, jak víte, ETIAS byl přijat teprve před několika měsíci. A máme velice dlouhý seznam eh, prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci, které musíme vyřešit. Celkem je to 21 prováděcích aktů, které musíme eh, přijmout a 14 aktů v přenesené pravomoci zvažujeme, že 14 prováděcích aktů a 3 akty v přenesené pravomoci jsou nutné pro vůbec zahájení technické implementace eh, systému ETIAS. Podle dohody s členskými státy a v rámci práce s expertní skupinou na informační systémy a jejich bezpečnost, eh, která byla nedávno zřízena v komisi. S členskými státy a jejich experty už jsme se dohodli na těch třech aktech přenesené pravomoci, které musíme přijmout, jakmile to bude možné. Ty eh, tři akty v přenesené pravomoci se týkají eh, zabezpečené služby, kterou budou žadatelé používat pro poskytování dodatečných informací. Pak se to týká ověřovacího nástroje, které umožní žadateli eh, zalogovat se do té aplikace pro cestovní povolení a nakonec chceme žadatelům, nebo přesněji řečeno držitelům povolení, eh, cestovního povolení, poskytnout nebo naopak odejmout souhlas s retencí dat v rámci systému. Zároveň s tím eh, řešíme sedm z těch 12 prováděcích rozhodnutí, která potřebujeme na zahájení eh, užívání systému e a Jsou to věci jako zpráva dát, výkonnostní požadavky, napojení centrálního přístupového místa pro složky činné v trestním řízení nebo formát osobních údajů, které budeme sbírat prostřednictvím eh, žadat, eh, formuláře žádosti. Předpokládáme, že práci na těchto 12 prováděcích aktech, prováděcích rozhodnutích dokončíme co nejdříve nejpozději do konce dubna letošního roku. Chceme, aby EULISA mohla co nejdříve začít s technickou implementací tohoto systému a e, chceme mít e, nadefinovány potřebné technické specifikace, abychom mohli začít implementovat celý ten systém. Zároveň s tím komise rovněž připravuje, tak jak o to byla požádána v článku 11 odstavec 2 tohoto nařízení, e, připravila takové změny, které budou potřebné pro úspěšné fungování ETIASu. Je to sada technických pozměňovacích návrhů, které jsou nutné vzhledem k tomu, že ETIAS má zadávat dotazy do jiných informačních systémů. Většina z nich je tedy stále spadá pod působnost agentury EULISA. Takže tyto pozměňovací návrhy byly předloženy 7. ledna letošního roku. Co se týče přípravy implementace ETIASu, to je velice složitý proces, který zahrnuje mnoho zúčastněných stran. Jsou tam tři různé agentury, které spolupracují s komisí na implementaci celého projektu. Pak na úrovni členských států jsou to různé orgány, které musí být, do, ehm, musí být začleněny do procesu hodnocení těch eh, žádostí, eh, těch cestovních povolení. Ehm. Už nyní vidíme, že kritickým aspektem implementace ETIASu bude za prvé tedy přístup k informacím a za druhé spolupráce mezi jednotlivými orgány které budou muset spolupracovat, aby mohly přijímat rozhodnutí o těchto povoleních. Aktuálně ta spolupráce nevždy úplně funguje, takže bude to znamenat mnoho změn, bude to znamenat eh, mnoho pokroku na té cestě za spoluprací, zejména na národní úrovni mezi jednotlivými orgány. Komise už zahájila takovou, takovou takové turné po hlavních městech, abychom se posunuli někam dál, abychom zajistili, že všechny členské státy budou připraveny začít ten systém používat včas. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane Silone. Jak jste řekl, Eulisa má teď tento obrovský složitý úkol. A proto si vyslechneme eh, předsedu poradenské skupiny pro Entry-Exit System, pan Sirikos který by měl být mezi námi. Vítejte. Prosím, řekněte nám, jak přesně EULISA řeší tento obrovský úkol. Máte slovo. Very much. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Eh, já jsem předseda poradní skupiny pro vstup a výstup a celní otázky a řídící eh, skupiny Eulíza. Eh, Já vám poskytnu informace ohledně mm, probíhajících eh, akcí v systému vstupu a výstupu. My jsme iniciovali přípravné práce v souvislosti s implementací systému paralelně s přijetím právního základu tak abychom mohli zajistit co nejhladší implementaci systému, jakmile bude právní základ přijatý. A to se osvědčilo, protože agentura takto mohla splnit řadu úkolů spojených s dalšími mm, akcemi, jako je nábor pracovníků, příprava tendrů, rozvoj, mm, vypracování technických specifikací, a e, spolupracujeme samozřejmě úzce s komisi na přípravě e, potřebných e, prováděcích aktů. Takže jsme připravili technické specifikace pro tender a uveřejnili druhou fázi úspěšně té výzvy k podání nabídek v užším kruhu na začátku října loňského roku spolu s doporučeními našeho eh, řídícího výboru. Taky jsme připravili detailní eh, indikativní eh, plán pro implementaci a to se týká jak té centrální úrovně, tak na úrovni členských států v koordinaci s členskými státy a s komisí a samozřejmě dohled nad eh, a, a zřízení dohledových orgánů a řídících orgánů ehm, té poradní skupiny a tak dále. Původní detailní plán implementace byl vypracovaný a doladěný, jak už jsem říkal. Zatím tedy ještě na tom pracujeme na úrovni poradní skupiny pro vstup a výstup spolu s členskými státy, proto abychom našli ty kritické body, nebo mm, nějaké paralelní mm, toky, tak aby všichni rozuměli přesně e, tomu, jak to funguje, jak se mají připravit a jak to má fungovat. Detailní plánování bude zavedeno samozřejmě, jakmile dostaneme Ehm, jak si budeme znát smluvní podrobnosti a co by mělo být na začátku druhého čtvrtletí tohoto roku, to znamená někdy začátkem dubna. Tyto implementační aktivity zahrnují také přípravu centrálního systému a ehm, národních ehm, rozhraní, jednotných rozhraní NULIS Eh, komunikační infrastrukturu, biometrické eh, přístroje a systémy a to, co máme v VS a eh, ty biometrické systémy a jejich zapojení a samozřejmě centrální úložiště statistik a zpráv. Postup implementace stále sleduje řídící výbor a vedení a je to v souladu s časovým plánem z eh, těch 36 měsíců, eh, kdy se začínalo to počítat od června loňského roku. Ještě pár as, praktických aspektů. Ehm, uspořádali jsme to v rámci eh, tří proudů, eh, to znamená nábor a eh, technické specifikace a já jsem chtěl ještě zareagovat na to, co jste říkal, pane předsedo, ohledně výkaznictví. Vy brzy dostanete novou druhou zprávu, která se v současné době připravuje a to byste měl dostat, myslím, příští týden tak je to naplánované, takže potom budete mít komplexní představu o, o odvedené práci. Ještě se vrátím k náboru. Přijali jsme 14 dočasných pracovníků, 11 technických a 3 finanční a tento postup jsme dokončili a noví pracovníci nastoupili v listopadu loňského roku. Z pohledu veřejných zakázek, jak jsem už říkal, my jsme již začali na tom pracovat v třetím čtvrtletí 2016 na přípravě tendru dokumentace, postupy tak, abychom vytvořili systém, který by eh, se dal jaksi používat obecně a rozdělili jsme to na dvě části. Ta první se týká detailů centrálního systému jako takového a ta druhá část se týká detailů ohledně eh, biometrického srovnávacího systému. A tyto specifikace samozřejmě zahrnují a to tam je ve zprávě, eh, specifikace takzvaných eh, mm, přístrojů mm, no, pracovních toků, což by mělo navýšit eh, výkonnost na hranicích. A co se týče té naší výzvy k podání nabídek do tendru, Toto eh, řízení o veřejné zakázce začalo v srpnu 2017. Dostali jsme nabídky, hodnocení nabídek jsme dokončili v červnu 2018. Fáze 2 ta, eh, byla zahájena 9. října a to včetně specifikací, které jsem zmínil dříve. Lhuta pro předložení nabídek byla začátkem ledna, 3. ledna tohoto roku a poté otevření nabídek, eh, hodnocení eh, pokračuje teď, jak tu jsme a, a eh, uzavření smlouvy očekáváme někdy koncem prvního čtvrtletí nebo začátkem druhého čtvrtletí tohoto roku. Co se týče BMS tendru, jsme v první fázi eh, tohoto řízení eh, s omezeným počtem eh, nabídek. Jsme začali v červnu loňského roku a otevření nabídek a hodnocení a dokončení proběhlo následně, takže druhá fáze by měla být započata v prvním čtvrtletí tohoto roku a podpis smlouvy nebo udělení rámcové smlouvy v třetím čtvrtletí tohoto roku. A kromě těchto dvou hlavních eh, aktivit musíme také dokončit ty potřebné změny eh, vízového informačního systému a systému biometrického srovnávání, který eh, funguje dohromady s VIES. A tady by ty změny měly být implementovány prostřednictvím specifických smluv a implementace by měla začít někdy v dubnu tohoto, tohoto roku a potom budeme muset eh, aktualizovat infra, komunikační infrastrukturu věz, aby to eh, splňovalo požadavky nařízení pro, mm, ohledně vstupu a výstupu, takže to jsou tedy postupy. Já nebudu opakovat, co říkal předřečník. My jsme přispěli k té práci eh, na prováděcích aktech a co se týče řízení, jak už tady zaznělo, a taky v článku 37.2, to je, řídící orgány budou v, aktivní v průběhu vývoje a implementace systému, tak ty fungují a máme eh, výbor pro eh, plánování eh, řízení, což se skládá z deseti osob a má za úkol Eh, zajistit adekvátní řízení v fázi vývoje a uvádění do provozu tohoto systému a k zajištění také konzistentnosti mezi centrální a národní úrovní. Eh, první zasedání tohoto orgánu proběhlo už v květnu minulého roku a od té doby každý měsíc eh, se schází Eh, paralelně s poradní skupinou, která byla také zřízena. První eh, poradní skupina se sešla 5. Eh, června v Talinu v Stonsku, v našem sídle, kde byla jmenovaná a od té doby proběhlo šest zasedání poradní skupiny. Příští se sejde příští týden ve Štrasburku, očekáváme delegáty z členských zemí a to eh, eh, v rámci všech témat, eh, které projednáme, projednáváme v jednotlivých skupinách a, a s uživateli systému. Paralelně musím říci, že naše agentura ve spolupráci se SIPOLem a Frontexem doporučuje potřebné přípravné aktivity v souvislosti se školením. Je potřebné školení, které se bude muset uspořádat pro uživatele systému, e, musí být připraveno před eh, vstupem v účinnost systému. Eh, první školení už začala eh, loni v prosinci a potřebujeme po hodnocení toho školení, tak aby to mohla agentura posoudit a a v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku takové školení vypracovat a dokončit. Co se týče technických specifikací systému, ty musí přijmout náš eh, řídící výbor. Říkal to taky pan Solon, že ta procedura už začala. Komise posuzuje tyto specifikace v tuto chvíli formálně. My jsme už mm, v minulém roce dostali neformální kladné stanovisko, což je dobré znamení, které prakticky znamená, že nedojde k prodlevám v našem plánování a paralelně eh, tento formální postup také eh, jsme začali v řídícím výboru, kdy bude ten postup také pokračovat a ta revize by měla, myslím, být dokončena na konci prvního čtvrtletí tohoto roku. Co se týče provádění rozpočtu, my jsme neprovedli žádné platby v souvislosti s implementací eh, v průběhu eh, období reportingu, přestože na to bylo eh, určené nějaké prostředky a to dostanete v příslušné zprávě tyto informace. A myslím si, že tedy to je zhruba tak z mé strany, co jsem Eh, vám chtěl říci. A nyní, co se týče ETASu, ještě pět minut. Eh, ten program je zřízený, máme tři pracovní balíčky, právní, náborové a technické specifikace. Příprava běží, jak už bylo řečeno, úzce spolupracujeme s Evropskou komisí a s členskými státy na přípravě eh, odpovídajících prováděcích aktů a aktů eh, přenesené pravomoci. Eh, nábor zhruba 40 profilů by měl být dokončen v druhé čtvrtletí tohoto roku. Tender je vyhlášený na konec tohoto roku nebo začátek příštího roku. Řídící struktura je na místě. První E, řídící výbor ETIASu se sejde 1. února a e, první poradní skupina vstupu výstupu ETIAS se sejde 14. března v Talinu a tam očekáváme diskusy o různých věcech, mimo jiné plánování spolu s členskými státy, Europolem a potom co se rozpočtu týče, vzhledem k tomu, že zatím nebyla potřeba, tak, tak zatím žádné výdaje nebyly. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane Sergosi. Když jsem vás oba poslouchal, tak můžeme zvážit eh, legislativní postup EES a ETIAS a náklady na to eh, ty jsou opravdu veliké, zvláště na ty počítačové systémy. Je to jedna z největších věcí, o které jsme, o které jsme rozhodli. Je to tedy zajímavé, jak jsme o tom v poklidu eh, no, diskutovali, v poklidu se to plánovalo vzhledem k tomu, jak objemné ty částky jsou. To mě jen tak napadlo. Nechci tedy nikoho eh, znervozňovat, ale eh, takový z toho mám pocit. Děkuji EU, eh, e LISA i komisi za prezentaci a za práci. A nyní vystoupí naši poslanci, kteří se samozřejmě různými způsoby také zapojovali do přípravy obou systémů. Spravodajka pro ETIAS paní Gál začne a potom dostanou slovo další poslanci. Paní Gál, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat oběma pánům za podrobné prezentace o stavu provádění a děkuji také za, za eh, jejich práci. Jak jsme slyšeli, je to velice složitý postup který je rámován mnoha výzvami a já mám tedy pár otázek právě na tyto výzvy, na vás oba. Pane Solone, vy jste zmínil, že klíčovým nebo jedním z klíčových aspektů provádění bude spolupráce mezi orgány. Jak vnímáte stav připravenosti členských států na systém ETIAS? a jak eh, také vnímáte jejich vůli dodržet časový plán. Vím, že jsou tady všechny ty prováděcí akty, akty přenesené pravomoci, ale eh, zaznamenal jste zatím nějaký velký problém, který by mohl narušit eh, proces provádění ETIAS? Máte pocit, že existuje potenciální problém, který by mohli, mohlo spozdit ten časový plán? A další otázka, která mě velice zajímá, obrátili se na vás asi i třetí země. Jaká je reakce třetích zemí? Může tady vzniknout nějaký problém? Máte strach, že nám dojdou prostředky z rozpočtového hlediska, že nebudeme stíhat? Děkuji paní Gál, Sylvie Guillaume. Děkuji, pane předsedo. Já budu samozřejmě stručnější, protože kolegyně Kinga Gál položila otázku, o které jsem se chtěla zmínit. Také já bych chtěla poděkovat oběma vystupujícím za přesné vystoupení. Myslím, že to ukázalo, jak je toto téma složité. Hovořím o Etiasy, protože tam jsem byla stínovou zpravodajkou. A já mám stejnou otázku jako Kinga Gal. Zda se dá očekávat, že časový plán bude dodržen, jak jsou na tom jednotlivé členské státy se systémem ETIAS, protože si vzpomínám, že před několika lety eh, eh, UPNR jsme byli žádáni, abychom spěchali a nenavázal na to rychlá implementace a to, to tady ještě říkám velice eufemisticky. A mě by tedy zajímalo, jak to vidíte s tím časovým plánem zavádění ze strany členských států, zda to bude dodrženo. Děkuji. Barbara Kudrická, prosím. Ano, také mám několik otázek na pana Sirigose. Pane Sirigosi, ve současném nařízení o EU LISA jsou ustanovení o rozšíření prostor agentury ve Štrasburku, protože stávající kapacita možná nebude dostatečná pro všechny nové systémy. Chtěla bych zeptat, jaká je situace eh, s, v této otázce. A potom ve vaší zprávě o stavu systému EES jsem se dočetla, že eh, že možná členské státy budou žádat o nějaké dodatečné změny v systému EES. A vy jste uvedl, že tedy nechcete, aby se kvůli tomu zpomalil časový plán. Jak to tedy chcete řešit? Je již jisté, že budou požadavky na změnu ze strany členských států. A moje poslední otázka se týká ETIAS. Jaký je stav provádění? Zda objevily se nějaké nečekané překážky nebo vše probíhá hladce? Děkuji. Pan Franz, prosím. Já bych měl otázku na Eulisa. Tam se má i mimo EU zacházet se schromažďováním dat? Jak zajistíte, že ta data se nedostanou do špatných rukou, anebo zda, nebudou, že nebudou prodávána? Děkuji. Very much. Děkuji. Carlos Coelho. Děkuji, pane předsedo. Pan Diaz Demera nemůže být přítomen v Bruselu, takže mě požádal, abych za něj poděkoval oběma řečníkům. Uh, také chce zdůraznit efektivní spolupráci a koordinaci mezi EU, LISA, komisí a členskými státy. Je třeba si uvědomit význam transparentnosti pro parlament. Parlament musí být pravidelně informován o e, procesu zavádění těchto informačních systémů. Pokud jde o zprávu a řízení, vítáme zřízení jednotlivých orgánů, které budou zajišťovat správnou a efektivní implementaci. Co se týče koordinace, dnes hovoříme o práci, která se realizuje na úrovni Unie. Nesmíme ale zapomínat na důležitou úlohu členských států. V tomto ohledu by pana Diaze Demeru zajímalo, zda komise plánuje nějakou iniciativu, v jejímž rámci by se monitorovala přípravná práce členských států. Jinými slovy, aby se zajistilo, že tato práce bude hotová, jakmile bude dokončena EU-LISA na evropské úrovni, eh, tak aby případně komise mohla členským státům pomoci, kdyby měly nějaké problémy. Jedním z hlavních úkolů eh, parlamentu je sledovat plnění rozpočtu. EU e LISA tedy už přijímá pracovníky, my oceňujeme transparentní informace. 7. ledna komise představila nový legislativní návrh, jimž se mění ETIAS, tak aby se usnadnilo napojení na další systémy, včetně systému EES. Pan Díaz Demera se domnívá, že je důležité, aby EU LISA měla dostatečný rozpočet, aby se zajistilo, že tento návrh nebude mít negativní dopad na řádné e, fungování obou systémů. Děkuji, Karlosi. Děkuji kolegům za velice konkrétní otázky, které, s kterými se teď můžeme obrátit na pány z Komise a EU Liza. Prosím o stručnost, protože Máme trochu spoždění, takže nejprve pan Silon, prosím, zodpovězte otázky poslanců. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tyto otázky. Ano, komise už započala s monitorováním připravenosti členských států. Komise eh, začala objíždět jednotlivá hlavní města a budeme pokračovat. Eh, v tomto roce už jsme se eh, navštívili 12 zemí, setkali jsme se s orgány zodpovědnými za provádění obou systémů a s orgány, které se podílejí na eh, nebo budou podílet na realizaci nařízení, o němž se ještě diskutuje mezi spoluzákonodárci této fázi se snažíme informovat členské státy o očekáváních, pokud jde o zavádění systému, ale zároveň komise se chce podívat na stav připravenosti, abychom to mohli porovnat. Porovnat to, co udělali jednotlivé členské státy, schromažďujeme také osvědčené postupy, chceme zajišťovat výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, tak aby všichni byli včas připraveni na provádění. Také máme eh, srovnávací tabulku, hodnotící tabulku, která eh, zkoumá pokrok v jednotlivých členských státech. Je třeba, aby všechny členské státy byly připraveny. V obou nařízeních máme ustanovení, která říkají, že systém nebude zprovozněn, dokud všechny členské státy neprohlásí, že jsou připraveny. A proto provádíme eh, toto monitorování stavu připravenosti členských států. Co se týče reakce třetích zemí, měli jsme více žádostí o informace než skutečných reakcí. Člen, eh, třetí země se zatím snaží pochopit, co to bude znamenat pro cestující Zejména to zajímá tedy různé eh, operátory v cestovním ruchu, cestovní agentury. A my jim tedy poskytujeme informace, které se pak dále šíří ve třetích zemích prostřednictvím diplomatických zastoupení EU v těch konkrétních zemích, na které se bude vztahovat povinnost ETIAS. Děkuji. A ještě pan Sirigos z EU Liza. Děkuji. pokud jde o kapacitu našeho datového centra. Víme, že systém EES musí plnit vysoké cíle, pokud jde o dostupnost, formát a skutečně ten systém je dosti rozsáhlý a my už nyní zkoumáme architektonické řešení tak, aby se omezily dopady. Zahájili jsme a budeme brzy úzce spolupracovat eh, s komisí, abychom právě toto řešili společně. K otázce na ETIAS, na to, zda provádění nebo zavádění probíhá hladce. Jak už jsem říkal, tak úzce eh, spolupracujeme s Evropskou komisí, členskými státy Frontexem, Europolem, eh, všemi zúčastněnými stranami. Společně se snažíme definovat eh, prvky důležité pro akty přenesené pravomoci a prováděcí akty. Jak už jsem říkal, Zahájili jsme tři paralelní pracovní akce, veřejné zakázky, technické specifikace, to všechno se rozběhlo. To znamená, prozatím je všechno eh, běží našeho, ta našeho plánu. Pokud jde o změny eh, požadované členskými státy, chtěl bych zopakovat, že jsme začali práci s členskými státy už v roce 2016 jsme s nimi podrobně diskutovali eh, o mnoha technických aspektech a na těchto technických aspektech jsme se dohodli. Eh, ty potom se eh, odrazí v prováděcích aktech. Takže také do našich eh, podmínek pro výběrová řízení jsme uvedli technické požadovky týkající se těch pracovních toků, o kterých jsem hovořil. Výběrové řízení a technické specifikace, které máme, podle našeho názoru zahrnují všechny požadavky členských států. A pokud by se nakonec ukázalo, že budou chtít ještě více, tak budeme mít eh, postupy pro řízení, abychom se tím mohli zabývat. Ale upřímně na základě toho, tohoto detailního postupu neočekávám žádné další požadavky u systému EES. Otázka na eh, data v souvislosti se zahraničními firmami. Chci toto říct jasně. Eh, firmy nemají přístup k žádným e, datům a za druhé nepodepisujeme smlouvy s cizími, se zahraničními firmami. Máme tady evropské právo, které se uplatňuje a to platí obecně zvláště v Evropě a to, to tedy je mm, zařízeno. Doufám, že jsem zodpověděl všechny otázky. Pokud jsem na něco zapomněl, tak mě prosím dejte vědět. Um, e- děkuji. Děkuji týmu Eulisa, děkuji komisi za to, že jste nám takto detailně prezentovali tuto věc a děkuji kolegům, že e, tak důsledně kontrolovali to, co označujeme za největší IT projekt, za který jsme byli odpovědní v nedávné době. Určitě i nový parlament bude mít něco podobného, takže toto je velice důležitá debata, kterou sledovat tedy ta implementace. Takže ještě jednou děkuji všem, kteří jste se dotazovali na tak pertinentní otázky. A s tím můžeme pokračovat. Eh, máme tady poněkud spoždění, omlouvám se eh, paní zpravodajce, jde o eh, dohodu o spolupráci Eurojust a Gruzie. Je to celá, jedna z celé řady dohod, kterou Eurojust má, nejnověji s Albánií. Tady jde o proces konzultace, kde parlament má tříměsíční termín, kdy musí dát své stanovisko. Ten termín vyprší 16. února. Můžeme pouze souhlasit nebo nesouhlasit, nemůžeme však měnit obsah dokumentu. Vzhledem k tomu, že to je proces naléhavý, koordinátoři rozhodli, že to bude v, jedno, v zjednodušeném řešení, tedy že se nebudou předkládat pozměňovací návrhy a e, předkládat se stejně mohly pouze, pouze procedurální pozměňovací návrhy. Dostane, slovo dostane paní Kaufmann a pak kdokoliv další, kdo chce vystoupit. Omlouvám se ještě jednou za spoždění, ale Silvia Ivan má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji eh, za slovo. Budu velice stručná, řekla bych pár slov k té dohodě. Účel té dohody je zlepšit spolupráci v boji s těžkou kriminalitou, zejména s organizovaným zločinem a terorismem. Ta dohoda nám mimo jiné umožní vysílání eh, různých eh, úředníků, eh, styčných důstojníků a zřizování kontaktních míst. Ta dohoda Eurojust Gruzie se řídí modelem podobných dohod, tak jak je známe. Eurojust eh, například eh, už má tuto dohodu s Makedonií, USA, s Norskem, Švýcarskem a nejnověji, jak jste říkal, s Albánií. Řekla bych, že je dobře, je důležité s Gruzí takovouto dohodu uzavřít, protože organizovaný zločin a skupiny organizovaného zločinu jsou v členských státech EU aktivní a víme, že Gruzie je postkonfliktní stát, kde je velký objem zbraní. Jinými slovy, zbraně eh, se nacházejí v zemi, která eh, má potenciál s nimi začít obchodovat. Komise ve své zprávě eh, hovoří o tom vízovém mechanismu, v tom smyslu, že skupiny organizovaného zločinu z Gruzie jsou eh, stále mezi nejčastěji hlášenými eh, skupinami svého druhu, které pocházejí mimo, eh, z území mimo EU. Na tomto pozadí ta dohoda Eurojust Gruzie znamená i lepší spolupráci v boji proti organizovanému tres, organizovaným trestným činům. Je v zájmu jak Gruzie, tak v zájmu EU eh, s tímto fenoménem bojovat, protože organizovaný zločin je nadnárodní problém. Europol už v roce 2017 uzavřel dohodu s Gruzí a tím pádem je podobná dohoda na straně Eurojustu smysluplným doplněním. Jen pár slov k otázce ochrany dat. Podle platné dohody ohledně zřízení Eurojustu eh, mohou takovéto formy spolupráce mezi Eurojustem a jinými státy, eh, které obsahují eh, údaje o konkrétních osobách, jen tehdy, pokud obsahují potřebné doložky o ochraně dat. Příslušné kontrolní místo Eurojustu konstatovalo, nebo jinak, eh, vydalo souhlasné stanovisko a eh, vyjádřilo se ve smyslu, že podle článku 17 o bezpečnosti dat tento návrh smlouvy o spolupráci nepředstavuje žádný problém, respektive, že se nepředpokládá žádná výměna dat o konkrétních osobách mezi oběma instancemi. Proto eh, se ještě navrhlo, aby Eurojust tuto věc konzultoval s gruzinskými kolegy, aby to ověřil a v budoucích dohodách tohoto druhu podobnou doložku začlenoval. Což já podporuji. Pane předsedo, vy jste řekl, že ano, my můžeme říci pouze ano nebo ne a na obsahu té dohody nemůžeme nic měnit. Podle mého názoru je všechno v pořádku, měli bychom být pro a to, co nejdříve, jak jste zdůraznil i vy, protože čas kvapí. Děkuji. Děkuji. Stínoví zpravodajové tu nejsou, ale eh, jeden kolega se hlásí, pan Franz konkrétně, takže máte slovo. My jsme pro návrh. Ano, tak, to bylo opravdu velice stručné. Vidím, že začíná mít vliv na délku příspěvku jednotlivých kolegů, což není dobře, protože to eh, interferuje s demokrací. No dobrá, takže eh, paní Kaufmann pravděpodobně tedy eh, 29. ledna řekneme ano, dovolím si předpokládat. Děkuji vám za detailní prezentaci této věci. Hlasovat se bude 29.1.2019, plenárka snad v únoru. Děkujeme Silví Ivan. A teď eh, jdeme na bod 26, tedy ten eh, Fond pro vnitřní bezpečnost. Jde o projednání pozměňovacích návrhů k legislativnímu návrhu. Spravodajku je Monika Holmajer. A ona tu je výborně, tak rovnou máte slovo. Omlouvám se všem za to, že máme spoždění je to má chyba, má veliká chyba. Jak říká Moniko, projednáváme pozměňovací návrhy k legislativnímu návrhu, k Fondu pro vnitřní bezpečnost. Slovo máte vy, abyste představila pozměňovací návrhy. Děkuji, pane předsedo, milí Klohode, milí kolegové a milé kolegyně. Eh, popros, pokusím se trošičku dohnat čas protože jako stínoví zpravodajové jsme všichni spolupracovali velice dobře, dostali jsme se už velice, velice daleko v rámci naší práce. Zejména jsme se soustředili na konkrétní pozměňovací návrhy, za které děkuji. E, jsou velice inovativní, věcné a precizní, jsou dobře sformulované protože například tady ta otázka eh, spolupráce se spravodajskými službami, vytvoření takové kultury spravodajských služeb v EU, to pocházelo od ALDE. Eh, na to jsme byli schopni najít společné řešení. Pak ta otázka, co to znamená zapojit soukromý sektor. Eh, někteří nechtěli, aby soukromý sektor dostával úkoly, které jinak přísluší státu. My jsme se snažili společně s kolegyní Cecil Kienže na tomto intenzivně spolupracovat, protože jsme nechtěli, aby důležité úkoly, které mají připadat státu a veřejným bezpečnostním strukturám, byly řešeny privátními strukturami. Chceme se skutečně omezit pouze na oblasti, kde ta spolupráce s privátními subjekty je, řekněme, nevyhnutelná. Za třetí šlo také o souvislost spolupráce s členskými státy a relevantními mezinárodními organizacemi. My jsme zastávali stanovisko, že bychom se měli zaměřit hlavně na činnost uvnitř EU a tím pádem takováto spolupráce by eh, probíhala pouze za podmínek stanovených v ISF a eh, konec konců eh, stěžejní bude zaměření se na naše interní věci a spolupráce s třetími státy bude pouze ve věcech, které budou v zájmu EU. A pak ještě jedna věc, snažili jsme se velice jasně vyjádřit také to, že v rámci bezpečnostních struktur v EU máme různé druhy těch struktur a v některých členských státech v té bezpečnostní oblasti máme takové struktury a organizace, které působí v, v obrané politice, respektive v armádě. A mohou v nouzových případech být nasazeny také eh, například v boji proti terorismu. Je to třeba příklad eh, Belgie. Eh, tady je to de facto normální, že i, že tyto složky mohou být nasazeny i v rámci činností segmentu vnitra. Ve Španělsku je to Guardia Civil, i tam je to poměrně normální struktura, v Itálii je to hodně podobné. My jsme se snažili konstatovat, že nepředpokládáme žádné nasazení mimo EU. Já nevím, třeba, že bychom tímto programem financovali vojáky v Mali. Jde skutečně pouze o bezpečnostní otázky řešené v rámci ISF. Na to to musí být definitivně omezeno. No, a jinak bych chtěla srdečně poděkovat stínovým zpravodajům za velice konstruktivní a intenzivní spolupráci. Budeme se snažit u všech těch horizontálních témat která jsou společná i pro ostatní fondy, abychom se dohodli i na nich, tedy například co se týká toho fondu pro azyl a migraci nebo nástroje pro zprávu hranic a víza, tak abychom nevytvářeli protichůdné struktury, naopak, abychom vytvářeli konsolidovanou pozici Evropského parlamentu, která bude no, dobře patrná všude. S tím ještě jednou děkuji. Děkuji také velice sekretariátu za kvalitní podporu. Řekla bych, že velice brzy Eh, už budeme mít k dispozici co eh, nejšířej akceptovatelné hlasování. Děkuji. Děkujeme, Moniko. Stínový zpravodajové. Eh, Chce Cecíl něco říct? Prosím. Děkuji mnohokrát, Klóde. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce Monice Holmajerové za ochotu, kterou demonstrovala při hledání kompromisu. Toto je velice delikátní téma, Eh, věnovali jsme mu spoustu času, hledáme kompromis, který by nám umožnil hlasovat tento návrh na řízení ještě před koncem legislativního období. Eh, podle první analýzy kompromisních pozměňovacích návrhů, eh, které už máme k dispozici, řešili jsme je na technické i politické úrovni, řekla bych, že věci se vyvíjejí dobře. Eh, co se týká například těch prvních návrhů. Konkrétně eh, vím, že společně se spravodajkou a ostatními eh, stínovými zpravodaji se nám podařilo mezi cíle fondu pro vnitřní bezpečnost začlenit i násilný extremismus, což zahrnuje radikalizaci, netoleranci a diskriminaci. Dále soustředíme se na eh, finanční otázky, tak jak to bylo navrženo v našich pozměňovacích návrzích. Jsem si jistá, že ten způsob, jakým jsme pracovali, nám umožní pozitivně uzavřít toto téma, ale i co se týká eh, těch našich, řekněme, srdečních záležitostí pro naši frakci, například účast třetích států, jak jste to právě slyšeli od paní zpravodajky, a dále, co se týká spravodajských služeb, je to třeba definice eh, služeb pro vojenskou obranu. Eh, předpokládáme, že i ty nejnovější návrhy, které se budou týkat záruk pro Fond vnitřní bezpečnosti, budou eh, s paní zpravodajkou projednatelné tak, abychom dosáhli co nejpozitivnějšího kompromisu. Ještě jednou děkuji všem za ochotu Věřím, že paní zpravodajka nás dovede k co nejrychlejšímu schválení celé věci. Děkuji. Děkuji, Cecil. Jediný další stínový zpravodaj pan Franc. Chcete něco říct? Paní Holmajerová, i já vám děkuji za kvalitní a konstruktivní spolupráci. A jsem rád, že naše návrhy byly většinově podpořeny, například co se týká sensibilizace proti anti, co, co do antirasismu u policejních složek. I ten eh, výměný program pro mladé policisty, který jsme navrhli podle modelu Erasmus u studentů, jistě přispěje k tomu, aby ta přeshraniční spolupráce do budoucna fungovala ještě daleko lépe. Samozřejmě máme ještě další práci s kompromisními návrhy než eh, tomu celému dáme zelenou. Například ta definice kyberkriminality, tam se musíme trošičku pohnout. My jsme nadále přesvědčeni, že ta definice je dosti nejasná, což by eh, mohlo brzy znamenat to, že eh, bude internet zneužíván v těchto věcech. Dále jsme přesvědčeni, že otázka nasazení vojáků v boji proti kriminalitě je adekvátní. Jde ovšem pouze o případy vnitřní obrany a zajištění veřejného pořádku. Tady ten text je potřeba trošičku vyostřit. Jako problematické i nadále vnímáme napojení tajných služeb nebo spravodajských služeb e, do otázek financí v ISF. To chceme vyloučit. To musí být i nadále v kompetenci členských států, nikoli EU. V žádném případě by členským státům nemělo být předepisováno to, že v rámci svých rozpočtů pro ISF musí mít nějakou rezervovanou částku na tajné služby. Věřím, že i další vyjednávání budou pokračovat ve stejném smyslu a my, jakožto zelená frakce, budeme moci hlasovat ve finále pro. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Franci. Chce se vyjádřit někdo další? Nechce. Možná ještě nějaké informace na poslední chvíli pro paní zpravodajku. Aha, prý ne. Dobře, no tak vidím i to, co eh, tady evidentně není. Pokusím se být i méně vnímavý. Já nevím, je to dobré být vnímavý? Asi vlastně ani ne. Paní zpravodajko, slovo na závěr. Ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům. Práce byla velice intenzivní. Eh, ještě jednou přeskoumáme to znění k té vojenské oblasti, ale jak jsem řekla, e, tu definici chceme mít jasnou, podíváme se na to ještě jednou, protože se shodneme na tom, že ISF musí umožňovat nasazení vojáků pouze v oblasti vlastně vnitra. Máme různé tradice, o tom už jsem mluvila, Guardia de Civil ve Španělsku je vojenská struktura, je to obraná struktura a podléhá ministerstvu obrany. Tak to zkrátka je. Nejde samozřejmě o nasazení v zahraničí, jde o to, aby to nasazení bylo třeba, jako bylo ve Francii v případě Bataclan, jak to vidíme ve Francii, co do zajištění veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti, podobně jako to vidíme ve Španělsku a v Itálii u těch tamních historických struktur. O to jde. Jde o to, abychom nevyloučili z té působnosti ty, kteří přispívají velice důležitým prvkem při bo, eh, velice důležitou troškou domlína při boji proti terorismu nebo proti organizovanému zločinu, ale historicky to je zkrátka jiná struktura, než máme třeba my v Německu, tam takové struktury vůbec nemáme, u nás je to velice striktně oddělené. Ale my máme tedy různé struktury uvnitř, ale ISF eh, předpokládá pro ty struktury pouze určitý katalog činností. Eh, takže některá, některé druhy nasazení by nebyly vůbec podpořitelné a z ISF by nebyly v žádném případě pokrývané. Ano, to už říká ten základní text. Ano, ale my to chceme říci ještě jasněji, takže my tam dáme vlastní poznámečku, aby skutečně nemohlo dojít k žádnému nedorozumění tedy že bychom eh, budovali v rámci ISF nějakou společnou obranu. To ne, na tom se shodneme, na tom jsme se všichni konec konců už shodli, to není náš cíl. Ani EPP, ani SAD, ani ALDE, na tom se všichni zkrátka shodují. Cyber-enabled crime. Ehm, tady jde hlavně o ty trestné činy a ehm, tak to zvolili všechny členské státy v té definici. Ehm, eh, řekla bych, že ta definice by měla zůstat tak, jak je. Dávalo by to smysl. Musíme eh, rozlišovat totiž, zda, podívejme se třeba na případy podvodu, eh, pokud se to týká jednoho člověka, tak to není ani eh, zdaleka tak závažné, jako když to je cyber enabled, protože tehdy se to dotkne tisíců až milionů lidí. Takže eh, to cyber enabled je vlastně takový přitěžující faktor u určitých druhů eh, trestní, trestných činů. Samozřejmě sexuální zneužívání dětí, to je zejména zvlášť vážný zločin, který bohužel znamená často zneužívání internetu. Je to masově rozšířené a Eh, možnosti zasáhnout zde jsou stále menší, nebo je to stále těžší a těžší. Takže chceme určité druhy podvodů, anebo eh, nebo zneužívání, zkrátka, kde vidíme to masivní navýšení počtu případů, eh, to chceme řešit. Ony existovaly asi vždycky, ale ne na takovéto škále. A právě proto jsme přišli s tímto druhem rozlišení a té, definice, té jasné definice, která je nutná, protože jinak vlastně eh, se oba druhy těch trestných činů budou eh, směšovat dohromady a to by se dít nemělo. A nakonec k tématu spravodajských služeb. My jsme se shodli na tom a říkala nám to i právní služba, definovala to právní služba, že jde pouze o spolupráci, nejde o to, že my jako Evropská unie nebo Evropský parlament bychom měli vliv na eh, strukturu spravodajských služeb. To v rámci ISF není možné. Eh, je konec konců úkolem ISF Eh, ne, není úkolem ISF financovat spravodajské nebo tajné služby. O to vůbec nikdy nešlo a nejde a nepůjde. Jde pouze o výměnu informací, o způsob výměny informací, jde o zlepšení evropské spolupráce v souvislosti s bojem proti terorismu a proti těžkému organizovanému zločinu. Řekla bych, že eh, definice, kterou zvolil kolega Louis Michel, je poměrně precizní a prosím, podívejte se ještě jednou na ty pozměňovací návrhy. Zrovna včera eh, přišly nějaké nové. Eh, řekla bych, že ta, snaha kolega Louis Michela, tu podporujeme my a i SAD, řekla bych, že tam to je dobře vymezené a eh, vůbec to nezasahuje do národních struktur. Takže skutečně jde pouze o evropskou spolupráci v oblasti výměny informací v nutném rozsahu v zájmu vnitřní bezpečnosti. Takže tam máme velice jasné vymezení, ehm, formuloval to Louis Michel z ALDE. A ehm, já bych navrhla zkrátka, abychom to ještě probrali. Ehm, máme ještě několik technických témat, tam eh, ty, ty otázky jako dětská pornografie, to musíme ještě vyřešit. Eh, a mohli bychom se pokusit najít nějaké společné řešení, řekla bych, ale že jsme na dobré cestě, takže jsem i nadále otevřená dalším jednáním. Děkuji, Moniko. Jako obvykle věnovala jste tomu tématu spoustu práce. Vidím, že stínoví zpravodajové velice pečlivě naslouchali tomu, co jste říkala. Takže děkuji. Budeme přát hodně štěstí. Eh, hlasovat v Libe se bude 18. až 19. února. Ještě jednou díky. Okay, colleagues, then, um... Dobrá kolegové, takže nyní přistoupíme k bodům 24 a 25. Je to prezentace komise k dvěma sdělením na téma společné vízové politiky. První eh, eh, se týká Eh, neuplatňování vzájemnosti v případě Bulharska, Chorvatska, Kypru a Rumunska, kde nebylo ještě dosaženo reciprocity. A druhé téma je pozastavení eh, eh, zrušení vízové povinnosti. Co se týče té absence reciprocity, to dobře z našem výboru známe toto téma a každý ví, že partneři Ehm, eh, se vyjádřili eh, k tomu, že eh, komise má povinnost přijmout akt v přenesené pravomoci, takže tak, aby dosáhla reciprocity se spojenými státy. Komise i rakouské předsednictví na ehm, radě ministrů a na setkání ve Washingtonu 19. listopadu 2018, kdy prohlášení o nutnosti zajištění reciprocity bylo eh, jaksi uvedeno v zápise. Nicméně občané těchto pěti členských zemí jsou nadále předmětem zacházení jako druhořadí, neboť musí mít výzum při cestě do Spojených států zatímco ostatní nikoli. A občané Spojených států, kteří cestují do šengenského prostoru, e, tedy výzum nepotřebují. A, e, takže e, je potřeba jak si zajistit rovná práva pro všechny členy občany Unie. A vítejte, vítejte. Komise podle našeho názoru eh, musí přijmout eh, akt v eh, přenesené pravomoci a pozastavit tedy bezvízový styk pro americké občany. Takže akt v přenesené pravomoci by v tom případě mm, přijímali dva spoluzákonodárci. Ehm, bude se o tom jednat v trialogu a, a je to takové déjà vu. Pomlouvám se, ale někdy je prostě potřeba. No nic. Děkuji, že jste přišla mezi nás. Um. Teď si vyslechneme. Já vás... Já... Uh, eh, žertuji, já nevím, kam se posuneme a nevím, co s tím uděláme, ale prostě, jak se blížíme ke konci, tak uvidíme, jestli se něčeho dosáhne. Takže co o tom říká komise v současné době? Prosím a děkuji, že jste přišla. Děkuji. Za prvé jsem ráda, že jsem zpátky zde a e, v návaznosti na Eh, tu diskusi eh, o rozpočtu na ISF a mm, jsem ráda, že jak si situace vypadá tak, jak je a musím eh, říct si podle informací od zpravodajů, že se naprosto shodujeme s tím, co říkáte. Co se týče těch dvou bodů, nejprve ta absence reciprocity. Pane předsedo, vy víte víc než já. Vy jste o tom jednali v tomto parlamentu v loňském roce taky. A já vám mohu pouze říci, co se událo v posledních třech, čtyřech měsících. A já jsem toho názoru, že kromě zprávy toho sdělení, které jsme eh, vydali 19. prosince, tak jsme absolvovali nějaké mise a setkání a, a rozhovory o tom, jak to vyřešit, jak dosáhnout toho, co chceme eh, pro ty, těchto pět členských zemí, aby také eh, měli bezvízový styk. A diskuse, kterých jsem se já zúčastnila ve Spojených státech s, s komisařem i bez, eh, i sama, tam všichni chápou, že musí těmto pěti členským zemím zajistit bezvízový vstup a, a také, že musí, že se musí s námi jednat, museli, přijeli sem, jednali jsme s velvyslancem a tak dále, ale oni e, nám e, argumentují e, mírou odmítnutých žádostí. Jenom jedna z těch pěti zemí, Kypr, eh, ta je pod tou hranicí eh, procenta odmítnutých žádostí. A eh, argument tedy je, že musí tedy říct, o co se jedná. Nicméně ta procenta ukazují, že je potřeba, aby oni udělali legislativní změnu. Podle názoru komise Víte, že spolupracujeme s těmito pěti členskými státy, my to neděláme sami a přáli bychom si, a o to vás chci poprosit, aby při každém kontaktu, při každé návštěvě Spojených států nebo při přijímání Američanů, tak abyste tlačili na ně jako my. Já to nechci opakovat, protože si myslím, že mm, je to zbytečné, všichni o tom víte víc. Nechci znovu opakovat, proč si komise myslí, že bychom neměli být reciproční eh, vůči tomu, co se děje s těmito pěti státy, je to v naší zprávě. A měli bychom udělat maximum pro to, aby se to povedlo. To znamená bilaterálně, multilaterálně a hlavně eh, samozřejmě ty dotčené členské státy musí na to stále upozorňovat. A Takže tolik eh, z naší strany. Samozřejmě pokračují další diskuse. Příští měsíc. My to vždy dáváme na program, eh, na každý program každého setkání, takže příště zase o tom budeme mluvit. My se maximálně snažíme eh, dosáhnout reciprocity v bezvízovém styku v plném rozsahu a budeme eh, spolupracovat s těmi dotčenými státy a se spojenými státy. Takže tolik z mé strany. Děkuji. Chápu, že to, je, to jsou poslední eh, eh, informace o posledním vývoji. Jsem rád, že jste tady a ono se toho děje tolik současně a toto je problém, který se vleče a který jsme nevyřešili. Je to jasně problém eh, je to průběžně na programu a neměl jsem vlastně čas se zamyslet nad tím, kde eh, je ten problém. Když vy říkáte jenom ta míra Eh, odmítnutých žádostí, já nechci být ošklivý, ale američané eh, citují míru odmítnutých Eh, žádostí a pak dávají bezvízový styk i zemím, kde je vysoká míra odmítnutých žádostí, čili absolutně to nemá žádnou logiku, to, co oni vykládají. Takže eh, jejich naprosto ilogická argumentace, eh, kdyby radši rovnou řekli, my prostě chceme, aby některé země EU byly v druhé kategorii. To je neudržitelné ale jak je vidět, je to udržitelné dlouho, protože tak celou dobu, co tady jsem, ta situace takto vypadá. Takže mohu, ne pro mě osobně, ale jak jsme na konci mandátu, já nevím, jak je to udržitelné, protože my hodně víme eh, o tom a nebo víme, jak to vypadá a Eh, ministerstvo vnitroamerické prostě naprosto nelogické, jestliže některým zemím ten bezvízový styk dá a přitom tam mají míru odmítnutých žádostí vysokou a Kypr je pod eh, hranicí a taky to nedostane. Takže prostě to není žádný eh, platný ukazatel. Celý ten přístup nedává smysl. To se stále vracíme k tomu, co je odpovědností komise. Dřív než vypustím členy na vás a já jsem o tom hovořil s komisařem ehm, poměrně otevřeně, ale nevím, nevím, jak pokračovat. Takže teď je, myslím, čas vypustit ty poslance na, nikdy jsem nebyl jaksi nepříjemný na komisi, ani nechci být na vás, ale máme pocit, že prostě to, to mě pokaždé dohání k šílenství, když argumentují tou mírou odmítnutých eh, víz. A když jim dáme všechno, co chtějí a oni nemají tu slušnost prostě říci, ale my to chceme rozhodnout eh, Eh, podle své libovůle, my jsme američani a budeme si dělat, co chceme. A vy jste v rozpolcení, protože mezi svými institucemi se nemůžete dohodnout. Takže eh, když je někdo drsný a někdo není, tak eh, to je těžké. Takže takto my tady bruslíme mezi aktiv přenesené pravomoci a to je hluboce frustrující. Já ostatně nevím, jestli Eh, se to dá vyjádřit jinak než anglicky, ale prostě taková je ta situace a jako asi bych to měl říkat nějak uhla, uhlazeněji, ale prostě mě to opravdu drásá. A e, pro ty dotčené země je to nedůstojné. No nic. Zase ještě bych řekl poslední věc k těmto zemím, eh, které s tím nějak musí vypořádat, jak eh, reagují na takové země, které třeba mají bezvízový styk, jako Maďarsko, a mají přitom vysokou míru odmítnutých. Eh, takže kde je to kritérium? My nechceme Protože i, i když e, jako nech, nechceme být ne, nespravedliví a rozhodovat v, e, podle libovůle, tak jako toto je prostě libovolné rozhodnutí. Dobrá. Omlouvám se, já tady brblám chtělo by to se na eh, ně jet podívat na to jejich eh, ministerstvo. Eh, no nic, omlouvám se, já vím, že máte i jiné starosti. Dobrá, takže kdo chce slovo? První Sofí, pan Becker, možná pan Becker dostane slovo první, prosím. So let it make me short. Tak já budu stručný um, předseda dloubá do otevřené rány a je jasné, že mm, spolu souhlasíme. Na druhou stranu já chápu postoj komise a komisaře i vás, mm, že je třeba nalézt nějaké důsledné řešení. Žádné rady do budoucna nemám, prostě pokračujte a snažte se dosáhnout toho, co zde slyšíte. Děkuji. Paní Antevel. Děkuji. Já si nemyslím, že by to bylo o tom, jestli jsme nebo nejsme oškliví na komisi. My připomínáme komisi, pro koho pracuje. A v mnoha případech komise věnuje větší pozornost přátelství americké vlády než e, evropských občanů, protože základní argument pro nepozastavení bezvízového styku pro americké občany je, že by to škodilo transatlantickým vztahům. A co vztahy s občany Bulharska, Kypru, Chorvatska, Polska a Rumunska. Co oni? Komise by měla zastupovat je a ne americkou vládu. A to je přesně, jak říkal Claude. Američané si s námi už léta hrají, byli jsme tam loni v létě a oni to v podstatě říkají, ono je v podstatě jedno, co budete dělat, nikdy nebudete, jak si ne, nesplníte všechno, nejste, nebudete kvalifikovaní, protože jeden, eh, jedna věc k tomu vašemu papíru, že celý program bezvízového styku není o cestování, ale o bezpečnosti. A k tomu se to využívá. Buďme upřímní, celý program využívají pro vynucení eh, americké bezpečnostní politiky na, eh, eh, v Evropany. A pokaždé, když se něco děje, pokaždé musíme kvůli nim změnit naše postupy. Za chvíli budou volby a já půjdu před voliče a budu říkat, že my si sami rozhodujeme v Evropě. Ne, rozhoduje za to komise a rozhoduje o tom spojené Spojené státy a komise jim v tom pomáhá a to je ostuda. A Libe se e, e, rozhodlo, že bude e, muset asi komisi žalovat a připomenout jí, kde tkví její odpovědnost. Přestaňte hrát tyhle hry. No jo, no, bavíme se s Američany, monitorujeme situaci, pomáháme. Vy to víte a komisář to ví že nic z toho nikdy nezajistí, že všechny členské státy budou eh, mít bezvízový styk. Vždyť vy to víte. Myslíte si, že jsme hloupí? A další věc. Je to principiální otázka to není o, odmít, o míře odmítnutých víz a tak dále. To je o tom, že Evropská unie, toto je v kompetenci EU a Spojené státy odmítají uznat naše uh, ústavní uspořádání. A co se týče transatlantických vztahů, které vám připadají tak vzácné, že musíme líbat nohy Američanů, jinak by nás už neměli rádi, tak eh, oni nás pos, oni eh, snížili status EU, eh, diplomatický status EU, aniž by nás o tom vůbec informovali. Tak co máme pořád ohýbat záda? Podívejte se, kde jsou naši partnery, Trumpova vláda Oni nemluví jazykem dialogu a diplomacie. Jediná cesta, jak jim to vysvětlit, je dát jim pocítit, jak ty důsledky vypadají. Takže když komise konečně se chopí své odpovědnosti, a pane předsedo, já si nemyslím, že má smysl zvát komisi sem, jestliže to tak to pokračuje, kolik let posloucháme stejnou historku. No jo, my s Američany mluvíme, no prosím vás. Já si myslím, že komise by se sem měla vrátit na toto téma, až teprve dosáhne nějakého výsledku. Já bych chtěl poděkovat paní Mišu eh, za to, že přišla. Ví, že to je velice citlivé téma a chci jí za to poděkovat a není to nepříjemné mít tady komisi. Já vím, že vy také máte na svých bedrech řadu komplikovaných žádostí. Ale k tomu, co říkala Sofie a také pan Becker, aby to bylo jasné všem kolegům, kteří toto sledují, Postoj komise při přijímání aktu přenesené pravomoci neznamená, že eh, vlastně ta víza pro americké občany budou automaticky zavedeny. Tak tomu není že členské státy a parlament to mohou nakonec vetovat, ale zvýšilo by to tlak na USA. Možná byste tedy eh, si mohli přivlastnit ten bod, o kterém hovořila paní Intveld. A zmiňoval to i pan Becker. Je tady otázka té real, té politiky nesmíme to chápat špatně. Taková je situace a musíme si upřímně říct, jaká je situace, ale úlohou komise je vyvíjet tlak na USA. A jak říkala paní Intveld, když jedeme na eh, ministerstvo zahraničí, tak eh, se z nás skoro dělají legraci tím, když říkají, že Polsko je bezpečnostní hrozba, Maďarsko není. To je velice eh, arbitrární rozhodnutí v obrovském míře, je to, je to hloupé. A když tedy toto říkají a pak zároveň na diplomatické úrovni sníží náš status, aniž by to řekli našim velvyslancům, což považuji za jednu z nejhorších věcí, A já, mě to velice mrzí, protože eh, mám eh, tedy eh, rád jejich velvyslance, tak myslím si, že je třeba si uvědomit, že to je zásadní věc. A já přemýšlím záda. Ten mix, jestli vy jste tady uh, užitečná ta vaše přítomnost, to myslím si, že tady uh, není, není důležité, ale možná bychom měli skutečně udělat nějaký další krok. Nevím, jestli na komisi třeba nevládne pocit, že by to byl mezinárodní incident, kdybychom udělali další krok, abychom pomohli našim zemím a abychom skutečně narušili toto neuvěřitelně arbitrární rozhodnutí, jemuž podléháme. Možná bychom měli zvolit nějaká analogická kritéria. Dává to smysl? Já nevím. Oni tam asi sedí a říkají si, kolik trestů ještě sneseme, než něco uděláme. To byla taková moje úvaha. Kdybych si myslel, že těto eh, občané těchto zemí jsou nějaký druhořadý občané, tak by to byla jiná diskuse. Já nevím, co dělají Maďaři v Americe ve srovnání s Poláky, ale Polsko je evidentně eh, ve státech považováno za nebezpečnou zemi. To je prostě šílené. To nemá absolutně žádnou oporu. Když se podíváme na eh, imigrační a vízové zákony. Paní Hiosmanová, eh, vy chcete také ještě slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve vám osobně poděkovat a poděkovat také Sofii Intwald za eh, formální eh, stanovisko, které zastáváte. To, co nám tady říkala teď komise, tak je to vlastně po šesté. Šestá prezentace ze strany Evropské komise. Naposledy to bylo zhruba před rokem, 15. ledna loňského roku já tady nebudu opakovat argumenty, které jste eh, tak skvěle sám eh, předestřel a také paní Sofie Intveld. Jenom mám, mám eh, dvě otázky na paní Mišu. Do jaké míry je objektivní kritérium USA ohledně 3% hranice odmítnutých žádostí o, o víza, když se to srovná s údaji o zneužívání a o nebezpečí zemí v rámci posílené eh, komunikace. Vy jste říkala, že se budete snažit přimět USA, aby učinili Eh, kroky podobně jako Kanada v souvislosti s cestujícími, u nichž je nízké riziko. Ale ve vašem posledním sdělení se už o něčem takovém nehovoří. Můžete se tady k tomu vyjádřit, zda se to bude dělat nebo ne? Chce ještě někdo další eh, si vzít slovo? Že pak, jinak bychom pak mohli paní Mišu už zbavit tohoto stresu. Ještě někdo? Myslím, že můžeme být mezi sebou eh, upřímní, protože už to opravdu řešíme dlouho. A jak jste správně říkala, paní Mišu, my jsme také byli mnohokrát ve státech a mnohokrát jsme se tím zabývali. Vidíte nějaké světelko, nějakou cestu ku předu? Co kdyby se změnila ta diplomatická situace? Je to nějaká pobídka k tomu v pohybu u aktu přenesené pravomoci? Asi ne. Dobře. Děkuji. Musím říci, že velice dobře víme a víte, že eh, na tom pracujeme, rádi bychom potěšili tento parlament, ale tady nejde jenom o upřímnost, jak jste o tom mluvil, pane předsedo, ale musíme se také dívat na čísla a pracovat pro všechny občany. Já chci zdůraznit, že těch pět zemí, které mají vízový režim, tak s námi velice úzce spolupracuje. A ta řešení, která byla navržena ze strany USA a jejich úřadů, tedy zkoumáme. A samozřejmě řešením je, aby USA změnili svůj přístup k těmto pěti zemím. My pracujeme pro občany, nikoli pro americkou vládu. nebo jakoukoliv jinou zemi, než eh, jsou země EU. Komis pracuje pro Evropskou unii a její státy. A na základě toho vytváříme všechny naše kroky. Byla tady otázka na zprávu z roku 2016 cestující s nízkou mírou rizika. Zda budeme postupovat podobně jako u Kanady a k tomu se dostanu. Je to cesta o kterou se snažíme, i když to není zmíněno ve zprávě, tak se snažíme s nimi pracovat a hledat řešení, která by vedla k řešení obdobnému jako u Kanady. A pokud jde o Kanadu, velice nedávno, jak asi víte, před několika měsíci jsme měli neuvěřitelně velký problém v tom, že Kanada chtěla eh, zastavit rumunské občany, protože míra zamítnutí byla velice vysoká byly tam, respektive byla tam veliké množství žádostí o azyl. A společně se nám podařilo propojit členský stát a e, úřady. Pracovali jsme na tom, aby k tomu nedošlo a situace se změnila. Takže tady nejde jenom o to, že budeme dělat kolem toho velký rámus, My se snažíme najít co nejvíce cest, jak problém vyřešit. A těch pět členských států na tom s námi spolupracuje. Já znám vaše stanovisko, pane předsedo. Nemohu a nechci jak se eh, zavazovat za komisi, to sdělení váže komisi, tedy kolegium komisařů, ale mohu vás ujistit, že z naší strany děláme všechno, aby se problém vyřešil. Nevím, co bude v následujících měsících. Můžeme samozřejmě zase přijít, ale doufám, že do konce roku budeme mít praktická řešení, které, která by alespoň pro některé členské státy eh, byly užitečné, aby to byla řešení, eh, která zajímají vás i nás. Děkuji. Já jenom bych ještě chtěl na obhajobu říci, že nikdo tady neargumentuje, že eh, mají právo to udělat, když takový mají pocit z Rumunska, ale tohle USA nedělají. Není žádný problém se Slovenskem, říkají, není žádný problém s Maďarskem, s Francií, ale je tady obrovský, obrovský problém s Polskem. A obrovský problém s Rumunskem. A oni se ani nedívají na míry zamítnutí, jenom dělají arbitrární rozhodnutí a potom očekávají, že se k ním budeme chovat jako ke králům. A potom nás vlastně rozdělují, takže je to opravdu nepříjemná situace. Tak to by to nemělo vypadat. Nikdy bychom o tom neměli diskutovat z hlediska toho, co udělala Kanada to nemůžeme používat jako příklad, protože je právem každé země říci, tak teď nebudeme mít bezvízový styk s určitou zemí, ale toto je odlišná situace. Toto je arbitrární používání síly a nemá to žádné podklady. My známe ta čísla ministerstva zahraničí. Eh, oni sami přiznali, že ta čísla vlastně zneužívají pro, pro to, jak se jim to hodí a nemají ani tu slušnost, aby ta čísla používali správně. My samozřejmě nechceme přidávat Slovensko a Maďarsko na ten seznam, ale někdy jednoho dne se to stát může. A třeba i jiné západoevropské země by se mohly dostat na ten seznam. My vlastně nevíme. Nevíme, jaká jsou tam třeba, jaká je tam ta míra odmítnutí, nevím, u Irska. A nikdy nevíte, kde je napadne tam někoho na ten seznam přidat. A to je ten problém. A pak tady ještě Sofie, prosím rychle. Nejprve bych chtěla do zápisu poznamenat, že komise nezareagovala na žádné z našich argumentů, jenom opakovala stále totež. A vy k tomu pořád přistupujete, jako by to byla jenom bilaterální otázka mezi jedním státem EU a USA, ale tak tomu není. Je to v pravomoci EU. A jak je možné, že polský, e, chorvatský občan může být hrozbou? Když máme svobodu pohybu v EU, pak by tedy e, všichni EU občané si měli být rovni. Takže vy se vydáváte úplně špatnou cestou, a já, já jsem velice zklamaná. Komise je úplně hluchá vůči všem našim argumentům a bude tady evidentně potřebovat eh, pokračovat v tom tež. Takže nevím, jak můžete mluvit o pokroku, když jste zatím nedosáhli ale vůbec ničeho. No, já myslím, že komise by měla něco udělat, zvláště s touto administrativou. Dobře, děkuji paní Mišu. A pak tady bylo ještě druhé sdělení o, pro pozastavení zrušení vízové povinnosti. Chcete k tomu něco říci? Well, eh... No, toto je druhá zpráva, kterou jsme také přijali 19. prosince. My jsme přesvědčeni, že všechny hodnocené země, tady těch pět zemí eh, z západního Balkánu a ty tři země východního partnerství, i nadále splňují benchmarky liberalizace vízového režimu. Rovněž máme velice detailní pracovní dokument eh, v tom smyslu, že všech osm zemí podniklo kroky, které byly identifikovány v té první zprávě a provádějí i následné akce ale ty reformy musí být ještě plně implementovány a musí být udržitelné tak, aby ty země jaksi se nevracely zpět co do eh, té, těchto výdobytků. Co se týká výzev v podobě nepravidelné migrace, tak eh, země západního Balkánu a východního partnerství i nadále podnikají opatření na řešení nepravidelné migrace. Zjistili jsme zvýšený počet odepření vstupu a e, nelegálních žádostí o azyl obyvatel Ukrajiny, Gruzie a Moldavska. Do června 2018 jsme viděli pokrok v Albánii. Zaznamenali jsme zhoršení situace a teď je to podle dat e, Eh, tam, kde to má být. A probíhají i snahy na zlepšení situace a zajištění udržitelnosti těchto změn. Dále je potřeba zapracovat na bezvízových zemích, aby tyto naplňovaly vízovou politiku EU. To je zejména relevantní pro Srbsko. Zaznělo to i v té zprávě. Eh, Srbsko reagovalo na žádost komise na zrušení bezvízového styku s Iránem 17. Eh, října 2018. Eh, okamžitě jsme viděli výsledek v tom smyslu, co se týká zneužívání systému. Otázka spolupráce v navracení našich státních příslušníků pokračuje pokračuje velice hladce pro všechny ty balkánské země, ty země východního partnerství a e, celkově za to máme vysokou míru návratu. Pak samozřejmě máme také rychlé e, vyjednání toho status, té dohody o statusu evropských pohraničníků a e, pobřežní stráže. Budeme řešit nepravidelnou migraci z těchto zemí, byť je to, je to naše prioritní otázka. Parlament 15. ledna souhlasil v otázce Albánie, otázka Srbska, eh, bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny. To, ta jednání už byla zahájena a očekáváme, že vyjednávání s Černou horou, která eh, byla uzavřená, že ta dohoda bude brzy iniciována. Co se týká organizovaného zločinu a veřejné bezpečnosti, všechny eh, země pokračují v boji a v prevenci proti organizovanému zločinu. Všem tu snahu je potřeba trošičku posílit. Z ohledu na opatření pro boj s organizovaným zločinem eh, bude potřeba, aby se všechny země dále snažily. Eh, od Moldavska a od Ukrajiny potřebujeme okamžité kroky pro boj s korupcí a eh, řekla bych tedy s tím, že už na závěr, že ty benchmarky liberalizace víz jsou pokračujícím procesem, bude pokračovat i monitorování a my jako komise víme, že v rámci naší snahy Eh, dosáhnout toho, že země západního Balkánu a východního partnerství budou na stejné úrovni jako my a že se tam ta situace bude kontrolovat. Doufáme, že parlament v tomto je na naší straně. Děkuji. Děkujeme paní Miču. Eh, Marie Kristín Veržiat se hlásí. Merci, eh, madame. Děkuji. Děkuji vám za úplnou zprávu. Je to Ehm, zpráva, která, když jsem ji četla, tak jsem se trošku divila. Mechanismus pozastavení bezvízového styku má, to je jaksi um, jakási uh, mantinel uh, pro uh, řešení problémů s bezvízovým stykem. Když jsme liberalizovali vízovou povinnost s Balkánem, tak mnozí lidé nám říkali, že tady budou toky migrantů z Balkánu, kteří se budou hrnout na území Evropské unie. Tak dnes víme, že to není pravda ale tato otázka vývoje pravidelné migrace do Evropské unie tam ve zprávě nefiguruje. A mně připadá těžké um, uchopit realitu těch mechanismů, jestliže se věnujeme pouze ilegální migraci a e, jestliže chceme e, řešit problematiku e, migrace a jestliže chceme také bojovat proti některým utkvělým představám o migraci, tak musíme tam zapracovat také jaksi legální migraci. A to tež se týká východního partnerství, o to více protože když známe čísla o vývoji legální migrace v rámci východního partnerství, tak jsou ta čísla trošku překvapivá, protože v současné době třeba Ukrajinci eh, v největším počtu eh, eh, dostávají povolení k pobytu v Evropské unii. V roce 2017, to je poslední číslo, které máme, 670 tisíc osob, které dostaly povolení k pobytu. Já jsem četla nedávno v novinách ve Francii, že to je podpora krize eh, mm, v Evropské unii, ale nejsou to uprchlíci. Tyto, mm, tato povolení k pobytu, vydávaná z 95% Polskem, jsou ekonomická povolení k pobytu. Takže tyto ekonomické tituly představují eh, rostoucí počet eh, povolení pobytu v EU, ale pouze proto, že tam tolik Ukrajinců v Polsku, kteří představují 20% veškeré legální migrace na území Evropské unie a představují gro e, nárůstu migrace do EU, nikoli žadatelů o azyl, z titulu mezinárodní ochrany. Takže pokud chceme ten mechanismus vnímat globálně, musíme do toho zahrnout i legální migraci a nepohlížet na to pouze z pohledu migrace ilegální, protože jinak nebudeme mít globální a konzistentní představu o této problematice. Já e, nejsem posedlá polském ani ukrajinskou otázkou, já jsem pro to, aby práva měli všichni stejná, ale je tomu tak, že Polsko patří mezi země, které jsou nejvíce proti eh, ekonomickým eh, migrantům, takže ono to je trošku důkazem dvojího metru eh, v retorice některých zemích. Takže já bych byla ráda, kdybychom tuto globální představu měli i v tomto rámci. Děkuji, pokud někdo další, tak poprosím paní Miču, aby velice rychle zareagovala na závěr. Děkuji vám za komentář. Správně říkáte, že ta zpráva o tom mechanismu na pozastavování se dívá pouze na ty benchmarky, které jsou stanoveny v rámci toho procesu liberalizace víz. Já jsem vás o tom informovala. Chápu to, co říkáte, beru to na vědomí. My budeme spolupracovat s těmi státy východního sousedství a západního Balkánu. Máme eh, velice dobré státy mezi eh, státy EU a těmito zeměmi a eh, ve svých bilaterálních vztazích to také řeší ale beru na vědomí, že chcete více informací v rámci těch bilaterálních řešení a nalezených, eh, bilaterálních jednání a nalezených řešení bych řekla, že eh, tady takovýto druh zpráv nezvažujeme. Děkujeme, paní Miču. Eh, víme, že máte hodně napilno, protože v parlamentu probíhá hodně schůzí. Vážíme si toho, že jste mezi nás přišla. Vím, že si uvědomujete, že e, tento druh problémů je tak nějak soustavně velice složitý a my se neustále pláme, ptáme komise. E, děkujeme, že jste mezi nás přišla. Tak, e, kolegové, díky. Příspěvek ze sálu bez mikrofonu. thank you. Uh, what, what is it about you why... Uh, uh, co to s vámi je, že po paní Miču tak toužíte? Já jsem jenom říkal, jestli by zůstala s námi. Já nevím, vy, vy, máte, vy jste asi nějak extra šarmantní, že ji dokážete přemluvit, aby skutečně zůstala. Musím říct, že vám to velmi závidím. Protože ona říkala, že už musí, opravdu musí a vy řeknete pár slov a najednou to zůstává. No. A když už jsme tak u té žárlivosti, u té závisti, tak eh, eh, paní kolegyně z komise tady zůstane a my se podíváme na ten vízový kodex. Spravodajem je jistý Juan Fernando López Aguilar. Eh, už máme spoždění, takže prosím, pouze nás informujte, jak to vypadalo na druhém trialogu. Za přítomnosti paní Miču. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, velice stručně máme málo času, protože předchozí bod byl hodně zdlouhavý a toto je legislativní záležitost, takže Tady jde o tvorbu zákonů, proto tady jsme. Jde o vízový kodex, což bylo přijato jako iniciativa komise na samotném začátku tohoto mandátu. A v podstatě už nějakou dobu je to ve velice neklidných vodách a je čas, abychom s tím konečně něco udělali. My jsme ochotní se posunout dál za pomoci komise a doufejme, že i za kompromisu s radou. Já vás rád informuji o aktuálním stavu v této věci. Poslední třístrané jednání proběhlo ve Štrasburku v prosinci 17. u příležitosti štrasburské plenárky. A od té doby proběhla celá řada technických schůzek a schůzek stínových zpravodajů. A já bych chtěl říci, že to, že chceme ten výzový kodex konečně schválit, Ehm, je sice hezké, ale musíme konečně eh, věci popohnat. Musíme to dotáhnout. 29. ledna, kdy je naplánováno příští třístrané jednání. Podle mě to je jediná možnost, jak to může Koreper schválit v únoru a jak se může hlasovat v Libe ještě v únoru třeba 18. nebo 19. A tím pádem, že by se to dostalo na plenárku na hlasování na druhou plenárku v březnu. Jde o to, abychom se vyhnuli, jak jen to půjde, takovým těm červeným liním, abychom se dohodli s komisí na kompromisech v těch věcech, které jsou stále nedořešené. Jistě si vzpomenete, že jsme hovořili o té readmisní doložce, to je článek 25, Tam je nějaká ta dohoda o zastupování, což je něco, proti čemuž členské státy eh, vehementně protestují, dokonce i některé velké členské státy. A hovoří se také o těch termínech pro podávání žádostí, o možnostech, jak podávat žádosti, otázka toho zpropadeného zdravotního pojištění. My jsme říkali, že neexistují empirické důkazy o tom, že ve smyslu, že by to bylo nutné, takže by to mělo být odstraněno jakožto požadavek. Pak tam máme ty servisní vízové poplatky, v článku 1, v článku 2 a v článku 16 odkazujeme na profesionály v oblasti sportu a kultury ve smyslu, že bychom jim měli usnadnit vstup do EU, tedy pro, pro účely sportu a kulturní výměny. E, přičemž pak je tam také ještě článek 23 a termín pro zvážení té žádosti. Pak jsme také hovořili o těch vízech s několika možnými vstupy, hovořili jsme o tak, tom takzvaném kaskádovém systému. Takže pokud eh, jezdíte tam a zpět, měl by se vám usnadnit ten proces schvalování. A eh, poslední věc je odstranění na straně rady těch eh, víz, o která se žádá na vnějších hranicích podle specifických režimů. Kolegové už to ode mě všechno slyšeli, zejména ti, kteří se v tom osobně angažují jako stínoví zpravodajové, jako třeba pan Becker tamhle v tom smyslu, že bychom se měli ze všech sil vynasnažit, abychom formulovali každou doložku velice pečlivě, tak, aby došlo k vzájemnému porozumění, aby došlo vzájemnému k přiblížení našich pozic, tak, aby ten kompromis mohl být uzavřen včas. A abychom ten vízový kodex dotáhli do konce ještě před posledním zasedáním tohoto mandátu parlamentu. Děkuji paní Mišu za to, že s námi strávila pár minut navíc, aby viděla, že se snažíme. Ale e, protože je také tou nejlepší v komisi, kdo nám může v této naší snaze pomoci. Ano, děkuji, děkuji také tlumočníkům za to, že nám dají pár minut navíc. E, dokud to půjde, tak e, vás poprosíme protože máme tady tři stínové zpravodaje, kteří trpělivě čekají eh, i přesto mírné spoždění a chtěli by říct pár slov, takže děkujeme. Jako první za EPP pan Becker. Chcete říct eh, něco velmi rychle, pane Beckere? Ano, no, zcela souhlasím s tím obecným popisem pana zpravodaje a odhaduji, pozitivně za to, že pan zpravodaj bude mít pragmatický postup na dodržení tohoto harmonogramu. A zároveň bych chtěl poděkovat eh, všem třem stranám, včetně komise, za velice profesionální způsob, jakým hledají kompromis. Neskrývám, že stále jsou nějaké pozice, kde eh, jsme, řekl bych, velice blízko pozici Rady a komise ale řídím se panem zpravodajem a doufám, že budeme úspěšní. Takže pojďme se vynasnažit a děkuji vám osobně, protože vy vedete vyjednávací tým komise a velice si vážím vaší osobní angažovanosti. Děkuji. Děkuji, ano, to, je, to jsou díky v, v pravou chvíli. Velice si toho vážíme, paní Miču. Nejde pouze o to, co se děje tady. My víme, že děláte i jiné věci. Takže děkuji, pane Pekre. Za Alde pan Depré. Gerare. Děkuji, pane předsedo. Je to významné téma, začalo to pracně, ale díky v úsilí to teď mm, eh, jak si Mm, pokročilo turborychlostí, uděláme všechno pro to, aby to bylo schváleno ve stávajícím legislativním období. Eh, moje frakce se víc blíží pozici parlamentu než pozici rady, na rozdíl od pana Bekra. A chtěl bych zdůraznit dvě, tři věci. Za prvé mě těší, že u citlivé otázky vízové politiky na povzbuzení spolupráce se třetími zeměmi v oblasti readmise náš zpravodaj přesvědčil radu, aby jednali na základě eh, návrhů parlamentu, protože my jsme nechtěli, aby populace těchto zemí byla trestána za to, že jejich eh, vládní orgány odmítají uzavřít dohodu o readmisi takže eh, by potom tyto rodiny viděly, že eh, eh, jejich synové by museli platit víza xkrát dráž, což by bylo přes 150 eur a podobně a to by bylo skandální, takže by to měla být politika s pozitivními motivačními nástroji, s omezenými poplatky za víza pro ty, kteří řádně spolupracují s Evropskou unii. Nicméně máme ještě mnoho otevřených otázek, povinné zastoupení členských zemí, to je problém, eh, příležitost, no, zvýhodnění pro sportovce a, a umělce, eh, potom eh, dále zacházení s lidmi, kteří již dali biometrická data k dispozici. Vím, že je to složité, ale my jsme si společně stanovili termíny, které doufám, že stihneme. Tolik z mé strany, pane předsedo, děkuji. Děkuji vám, Žeráre. Eh, tlumočníci už za chvilku budou muset utéct, takže jen velice stručně Marie Kristýn Zague. Děkuji, já nebudu zneužívat ani času tlumočníků, ani paní Mišu, takže telegraficky nebudu opakovat eh, celý průběh tohoto eh, dokumentu, ale zdůrazním jen to důležité. S něčím nesouhlasím, ale chci zdůraznit to, co nám všem připadá důležité. Kolega Depré hovořil o readmisi, naprosto souhlasím s tím, co řekl. Chtěla bych zdůraznit tři věci. Za prvé otázka zdravotního pojištění a nebudu to rozvádět. Otázka eh, sportovců a umělců, to patří mezi věci, kde mm, slyšíme pořád stížnosti a, a, a, a jsou to naprosto neuvěřitelné historky. A dále otázka eh, vydávání víz na hranicích se zdůrazněním, že tato možnost existuje již nyní. A my nechápeme, proč to chce někdo zrušit, protože jsem si jistá, že země, které jsou na hranicích Unie, pozemních hranicích, jsou konfrontovány určitému počtu situací, které nelze vyřešit jinak než na hranici a mělo by se zachovat eh, minimálně tady ta možnost vydání víza na hranicích, jinak by to byl krok zpět a to by bylo špatné pro všechny. Děkuji, Marie Kristýn, za vaši stručnost. Vy eh, jste byla na minulém trialogu, chcete k tomu něco říci? Velmi stručně. Byla jsem na trialogu, bylo mi ctí. Snažili jsme se podpořit maximálně eh, řešení. Budu na příštím trialogu, komisař tam taky bude. Takže od teďka až po trialog musíme udělat maximum pro to, abychom našli řešení, aby byla možnost skutečně e, e, uspořádat ten závěrečný trialog. Ty body, o nichž tady byla řeč, jsou projednávány. Já nemohu říci, že všechno, co jste říkali, bude nakonec zapracováno z řady důvodů, ale pokusíme se přiblížit co nejvíce vašim návrhům. tomu, co říkal zpravodaj a on um, je velmi šikovný a obratný. Děkuji. Děkuji, Kristýn, díky. Děkuji. Vidíte to, on je, ano, on je velice dovedný i jazykově. Děkuji, paní Míšo, děkuji komisi oceňujeme vaši těžkou práci v trialogu. Byl jsem na pondělním trialogu a bylo to opravdu pozoruhodné. Děkuji. To je takový pěkný závěr. Děkuji. Příští schůze bude 29. ledna. Jak to vypadá, tak schůze zřejmě skončila. Děkuji a děkuji pan předseda tlumočníků za protažení služby.